Milí přátelé, dámy a pánové, opravdu nás čeká dneska hodně hlasování, takže mohu-li, požádal bych vás, aby jste se opravdu už zorganizovali, abychom to zvládli a očekávám, že to bude trvat při nejmenším dvě a půl hodiny, ale před prázdninami to jistě nějak úspěšně zvládneme. Takže ještě jednou kontrolní hlasování, zkušební hlasování, protože někteří z vás jste si přesedli. Bude tedy potřeba to ještě jednou zkontrolovat. Zahajuji hlasování, můžete stisknout tlačítko. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Vypadá to, že systém funguje. Takže teď půjdeme jednu zprávu po druhé. První zpráva na seznamu. Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, paní zpravodajka Angelika Niebler. Přejete si něco říct? Dank. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Já bych jenom chtěla poděkovat všem kolegům ve všech politických frakcích za jejich podporu a za dobrou spolupráci, kterou jsme tady teď už řadu měsíců měli, když jsme se věnovali eh, této složce. Stejně tak bych chtěla srdečně poděkovat našemu sekretariátu, který nám opravdu umožnil hledat kompromisy v takto omezeném čase. Bez nich bychom to nezvládli, takže děkuji všem za jejich usilovnou práci a těším se na naše hlasování. Thank you very much, Madam I should start each meeting of each committee. Ano, děkuji paní zpravodajko. Já bych asi také měl na začátku každé schůze říct, že bez sekretariátu bychom to nedokázali. Takže děkuji za to, že jste to řekla vy. A teď přistupme k hlasování. Libe 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 238. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 239, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 240, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. IMKO 32, pro, proti, zdrželi se přijato. 241, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. Pro? Proti? Dobře, technická připomínka. Takže byl to kompromis 8 a máte k tomu věcnou připomínku. Pane předsedo, chci vám říci, že opravdu těch stránek máme mnoho a vůbec se nám v tom těžko, těžko orientuje, jak musíme otáčet všechny ty stránky. Prosím, běžte trošičku pomaleji. If you can go a little slow. Ah. Trošku pomaleji, prosíme, protože nejsme schopni se orientovat v tom množství stránek. Tak kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 360. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 361. A Libe 50. 361 a Libe 50. Dva pozměňovací návrhy, pozměňovací návrh 361 a Libe 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 51, kdo je pro? Proti? Ještě jedno. Imko 51, kdo je pro? Proti? Ověříme. I close the vote. Končím hlasování. O jednoho SND navíc. Jeden poslanec eh, SND navíc. Je to v pořádku, končím hlasování a je to přijato. A to bylo IMKO 51 přijato. Rozpočet 10. Kdo je pro, proti a ověříme. Končím hlasování. Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 364. Kdo je pro? Proti? je to v pořádku, protože přijali jsme 45, takže 363 odpadá. Tím pádem hlasujeme o 364. Kdo je pro? Proti? Ověříme to, ano. 364. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 365. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 366. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 367. Pro, proti, ověříme. 367. Končím hlasování. Zamítnuto. 368. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 369 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 370 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. IMKO 53 pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 54 pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 55. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 371, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 372, pro, proti, drž, tak ověříme. Ověříme, 372 ověříme. Končím hlasování. Přijato. 374. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Takže ověříme. Ověříme. Končím hlasování. Milí kolegové z SND, vy jste nezvedali ruce. Já nevidím, jak hlasujete. 375, kdo je pro? Proti? Drželi se? Tak ověříme. 375 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. IMKO 56, kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 376. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 376. Končím hlasování. Zamítnuto. 377. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 11. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 48. Pro. Proti. Ověříme. 48. 48 ověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto. 391. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 391. Končím hlasování. Přijato. 392. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 393 spolu s IMKO 61. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Budget 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Libe 53. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 394. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Rozpočet 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Rozpočet 14, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 395, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 396 pro, proti, zdrželi se přijato. Zamítnuto, promiňte. Takže rozpočet 15. Kdo je pro? Proti? Želi se. Přijato. Rozpočet 16. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 397. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 399. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti, zdrželi se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 534. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 507, 549 bude pro, proti, zdrželi se přijato. A teď dva návrhy společně, 557 a Imko jako 95. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 560. Kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 560 ověříme. Končím hlasování. Přijato. Imko 96, kdo je pro? Proti? Ještě jednou. IMKO 96, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Teď dva stejné návrhy. 563, 564. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 565 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 566 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 567 pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 97, kdo je pro, proti, Je to přijato. Končím hlasování. Možná je to tou velkou rychlostí, že nezvedáte ruce, abych tak řekl. 83. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 570. Ne, tohle odpadá. Takže moment. Takže 83 jsme přijali. To znamená, přímo jdeme teď k libe 62. Všechno ostatní odpadá. Libe 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A je to přijato. 574. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 575 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 576 pro, proti, ověříme. 576 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme. 84. Končím hlasování. Přijato. 578. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 585 spolu s 586. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 587, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 588, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 589, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 590 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 591 spolu s Imko 104. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 89. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Teď dva společně 593 a Imko 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď tři návrhy. 594, 595 a IMKO 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 596 pro, proti, zdrželi se přijato. 107, kdo je pro, proti. Ověříme. Ověříme. 107. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Lipe 64 pro, proti zdrželi se přijato. 597, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 598 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Imko 100 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato? Ano, ověříme. Imko 108, 108. Končím hlasování. A je to přijato. 599, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. IMKO 109 pro, proti, zdrželi se přijato. 600, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 111, kdo je pro, proti, ověříme, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 602. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 604. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 606. Kdo je pro? Proti? a ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 607. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 90 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 113 pro? proti, zdrželi se přijato. 608, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 618, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 619 pro, proti, zdrželi se přijato. kompromis 20. A kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Je to tady 20 bis. Končím hlasování. Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 92. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 625. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 626. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 627. Pro? Proti? Zdrželi se?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 93 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 95 pro, proti, ověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto. Omlouvám se. Devadesát šest pro, proti, zdrželi se přijato. Budget jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Dva stejné návrhy, IMKO 4, LIBE 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Bačet 2, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 103 pro, proti, zdrželi se přijato. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se Přijato. 106 pro, proti, drželi se zamítnuto. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 109 pro, proti a ověříme. 109. Končím hlasování. Zamítnuto. Rozpočet 3 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se. Přijato. IMKO 11, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Libe 7 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 111 pro, proti zdrželi se přijato. Budget 4 pro, proti zdrželi se přijato. Libe 9 pro, proti zdrželi se přijato. 112 pro, proti, zdrželi se přijato.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 Přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 119 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 120 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 121 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Libe 11 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 3 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 122 pro? proti, zdrželi se přijato. 123 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138, kdo je pro, proti, ověříme. I close the vote. Končím hlasování. Přijato. Sto třicet devět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, sto čtyřicet pro, proti, zdrželi se přijato. A teď návrh 7, protože 138 bylo schváleno, takže návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 141 pro, proti, zdrželi se přijato, 142 pro, proti, zdrželi se přijato, 143 pro, proti, zdrželi se přijato, 144 pro, proti, zdrželi se, přijato 145 pro, proti, zdrželi se, přijato 146 pro, proti, zdrželi se, přijato 147 pro, proti, to ověříme, 147. Končím hlasování. Přijato. 148 pro, proti, Ověříme. 148. Končím hlasování. Zamítnuto. 149 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 155 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 156 pro proti, zdrželi se přijato. Imko 15 pro, proti, Imko 15, Imko 15 pro, proti, ověříme. Bylo to zcela nejasné, alespoň mě. Končím hlasování. Přijato. 164 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 165 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 166 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Imko 16 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 167 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto, IMKO 17 pro, proti zdrželi se přijato, IMKO 18 pro, proti zdrželi se přijato, 168 pro, proti zdrželi se přijato, 169 pro, proti zdrželi se přijato, 11 pro, proti zdrželi se přijato, 170 pro, proti zdrželi se přijato, 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže ověříme 171. To je dobrý nápad, že to občas ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 172 pro. Proti zdrželi se přijato, 173 pro, proti, zdrželi se přijato, 174 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Libe 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, IMKO 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 181 pro, proti, ověříme, 181. Končím hlasování. Přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se přijato, 186 pro, proti, zdrželi se přijato, 187 pro, proti, zdrželi se přijato, 188 pro, proti, zdrželi se přijato, 190 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 191 pro, proti, zdrželi se přijato, IMKO 25 pro, proti, zdrželi se, přijato, 192 pro, proti, ověříme, 192. Končím hlasování. Zamítnuto. IMKO 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit každopádně. 193. Končím hlasování. Zamítnuto. 194 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 195 pro. Proti. Ověříme. 195. Končím hlasování. Zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování o návrhu zprávy v pozměněném znění. Je to jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Drtivá většina eh, schvaluje, takže blahopřejeme zpravodajce hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání, jmenovité hlasování. Opět zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opět drtivá většina. Blahopřejeme paní zpravodajce. Thank you, all of you, shadow Děkuji všem stínovým zpravodajům za tvrdou práci a celému výboru. Děkuji. Cyber security, very, very important. Now we go, madam. Yes, uh, well, this is the... Takže toto je závěrečné hlasování před hlasováním na plenárce. To proběhne v říjnu. A chci poděkovat všem politickým skupinám za skvělou spolupráci. Děkuji stínovým zpravodajům i asistentům, také svým asistentům a chci také poděkovat za skvělou pomoc výboru. A kromě toho děkuji také panu předsedovi. Musím říci, že ukázal, že je ve skvělé formě po osmi dlouhých trialozích, takže děkuji mnohokrát Jerži, milý pane předsedo, a děkuji vám všem. Děkuji. Děkuji, milá paní zpravodajko. Já se cítím stále lépe po každém trialogu, zvláště když končí ve čtyři ráno. To je prostě úžasné. Můžete se pak jít dívat na televizi, je třeba fotbalový zápas, který probíhal o několik hodin předtím. Takže je to úžasná věc. Tak Pilar, téma je Evropský kodex pro elektronické komunikace. Jednání byla velice složitá. Měli jsme celkem 8 trialogů. Každý trialog trval až 5 hodin, ten poslední 9 hodin nebo tak nějak a měli bychom eh, si na to vzpomenout, až budeme jednat o rozpočtových otázkách. To bude možná podobně složité rámcový program nebo některé další. Tak tady bylo osm velice náročných trialogů. Díky bulharskému předsednictví a předtím to byla ještě jiná předsednictví. Celkem tři předsednictví se do toho zapojila do jednání s Evropským parlamentem, takže děkuji. Hlasujeme o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání 69F. Zahajuji hlasování, je to elektronicky. A končím hlasování. Well, great, great. Tak, skvělá většina, děkuji, blahopřeji. Děk, blahopřeji paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům. Opravdu skvělý výsledek. To je třeba přístup ke spektru, to jsou klíčové záležitosti a všechno v tom bylo obsaženo. Takže celý výbor vám blahopřeje a teď další hlasování. Eh, hlasování o předběžné dohodě na téma Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Kolega Evžen Tošenovský byl naším zpravodajem. Prosím, pane eh, Tošenovský. <clears throat> Děkuji, Jeři, za slovo. Já bych chtěl se připojit eh, k Pilar de Castillo s poděkováním svým kolegům, stínovým zpravodajům, Chtěl bych v prvé řadě poděkovat i Pilar de Castillo, protože byla potřeba dodržet eh, propojení eh, těchto dvou fajlů. Chtěl bych také velmi ocenit spolupráci sekretariátu a podporu technickou, protože to bylo velmi komplikované a technicky velmi náročné i pro asistenty, aby zapracovali propojení těchto dvou fajlů a to, že se to povedlo, je skutečně velký úspěch. Ještě jednou všem děkuji a chtěl bych poděkovat i komisi, protože nám eh, velmi pomohla nalézt eh, technické kompromisy, které byly velmi důležité, aby byly eh, tyto zprávy legislativně v pořádku. Ještě jednou děkuji a děkuji samozřejmě i tobě, Jeři, za to, že jsi to s náma do těch tří hodin do rána vydržel, i to, že se podařilo dovést do zdárného konce. Ještě jednou všem velmi děkuji a hlavně Pilar, za spolupráci, protože eh, tyto dva fajly společně je velmi důležité. Eh, děkuji bardzo. děkuji Evžen. Rzeczywiście spolupráca pomiędzy dwoma... Děkuji. To bardzo dobře, že jsme równolegle diskutovali. E, Spolupráce byla skvělá, e, ty e, zprávy byly dokončeny na jednou. Jednou i druhou regulaci. Także to było wielkie osiągnięcie. Dziękuję Wam również za wspaniałą współpracę. E, Děkuji tedy za spolupráci. So, uh, now we go to the electronic. Takže přejdeme nyní k elektronickému jmenovitému hlasování, hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání. je hlasování. And I close it. Končím hlasování. Jeden člen EPP navíc. Jeden z EPP navíc. Teď už je to v pořádku. Takže drtivá většina. Děkuji a blahopřejeme zpravodaji a všem stínovým zpravodajům. Skvělá spolupráce. A nyní je e, e, téma energetická účinnost. Další téma hlasování o předběžné dohodě. E, a poznámka, jak víte, Měli jsme dva zpravodaje. Na začátku to byl pan Gierek a potom pan Miroslav Poche, protože jsme demokratický parlament, je eh, tedy třeba dát oběma slovo. Miroslave, chceš si vzít eh, slovo? A ještě eh, Edward. Máte slovo. Pane předsedající, zmlačám se vlastně v kwestii... Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče postupu, já bych to chtěl odložit vzhledem k tomu, že se vyjednává s institucemi, protože ten text eh, musíme zlepšit. Eh, navrhuji následující. Co se týče návrhu k energetické účinnosti, tedy pokud je o toto nařízení, tak jsme Eh, pracovali na cíli uspořit energii. Tady se nejedná o účinnost, tady se jedná o problém s obsahem, protože tady se eh, jedná o úsporu energie a to nemůžeme zdůvodnit eh, energetickou účinností. A nařízení by se mělo tedy pokud to chceme upravit na účinnost, tak tam bychom měli vyjmout to slovo úspora. A to se týká názvu i pozměňovacího návrhu 3-4, eh, ale co se týče fyzického pohledu, to prostě není to tež. Například nemůžeme říci, že 32% cíl úspor znamená to tež, jako když eh, zvýšíme efektivitu do roku 2020. To je ta konečná úspora. Nejedná se o cíl efektivity. Prostě pro některé je to těžko pochopitelné. Ty pojmy jsou velmi důležité, pokud je o legislativu a pokud se takto rozhodneme, tak musíme vždy vědět, čím se zabýváme a jaký dopad to bude mít, protože negativní eh, dopad nebo záměnu takovýchto pojmů povede k tomu, že co se týče zásobovacího řetězce, tak ty první tři prvky budou ponechány stranou a že potom vlastně to bude řešit pouze uh, trh, takže prosím eh, zapište to do protokolu. Kolege Miroslava Poche o A nyní bych chtěl požádat pana Poche, prosím, máte slovo. Thank you, Jersey. Good morning, Děkuji, Jerzy, dobré ráno, kolegové. Je to pro mě složité diskutovat s panem Děrekem, protože je členem naší frakce SD. Já vidím jasnou většinu eh, i mezi stínovými zpravodaji a chci poděkovat stínovým zpravodajům za jejich tvrdou práci, také za jejich časovou flexibilitu jejich úřadu. Bylo to složité jednání, možná nejsložitější, které jsem kdy absolvoval a na konci června jsme eh, dospěli k dohodě a myslím, že můžeme dnes eh, hned hlasovat, protože to schválila Rada, komise a také všichni stínoví zpravodajové. Děkuji jim všem a děkuji také komisi, zvláště panu Ristorimu za eh, skvělé, skvělou a jasnou pomoc a podporu během celých jednání, během trialogů. A v neposlední řadě děkuji také bulharskému předsednictví, eh, protože nám hodně pomohli. Děkuji a myslím, že můžeme hlasovat. Děkuji. Je to tedy návrh našeho zpravodaje, pana Pocheho, abychom hlasovali. Tak to jsem tedy pochopil ten návrh zcela jasně. On nám jako zpravodaj navrhuje, abychom hlasovali. Je to současný zpravodaj. A v zápise bude uveden i návrh pana Gereka. Tak to obvykle postupujeme v zápise. Bude návrh eh, pana Kiereka rovněž uveden. Já bych vás chtěl podpořit, Miroslave, protože vy jste opět hovořil o Evropské komisi, podobně jako předtím Angelika Niebler, Pilar Evžen, rovněž vy. A ta podpora Evropské komise byla skutečně obrovská. Děkujeme mnohokrát za vaši aktivitu a také to platí i pro další body, které, o kterých budeme hlasovat dnes. Zástupci Evropské komise jsou tady s námi. Ne všichni, ne, ne, všichni, ne oba generální ředitele, zastupující ta jednotlivá generální ředitelství. Eh, ale i komisaři eh, spolupracovali, eh, velice často chodili a to bylo také prospěšné pro naše jednání. A chtěl bych tedy připomenout to, co říkali všichni zpravodajové, že zapojení Evropské komise komisařů, generálních ředitelů. To bylo velice důležité. Děkuji mnohokrát. Takže budeme hlasovat zpráva o energetické účinnosti, hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání podle pravidla 69F. Zahajuji hlasování. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Velká většina, děkuji mnohokrát. Takže to eh, schvalujeme, eh, tu předběžnou dohodu, která je výsledkem institucionálních jednání. A nyní podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, je to přepracování. Eh, Jose Blanco López byl náš zpravodaj. Chcete něco říci? Prosím, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já také bych chtěl poděkovat eh, na prvním místě panu předsedovi, který vedl jednání. Eh, jedinečným, eh, jedinečně chci také poděkovat kolegům ze sekretariátu, který nás podporovali celou dobu. Dále chci poděkovat za spolupráci a klima vzájemné důvěry mezi zpravodaji. Kelly, Henkel, Federli, Tamburano, Turmes, ten už tady není, a Paloma. Těm všem děkuji, ale děkuji také jejím týmům, asistentům, protože nám práci usnadnili. A chci také poděkovat pochopitelně i osobě, eh, která pracovala jménem mé frakci. Krysovi eh, děkuji svým asistentům Antonovi a Pavlovi, děkuji také komisaři Kanětemu, jeho týmu, protože nám eh, pomohlo chci jmenovat Paulu, Antonio Francesca a Annu eh, jmenovitě z toho týmu. Tato konstruktivní práce a klima vzájemné důvěry přispěli k úspěchu jednání. Tato dohoda eh, nás vrací na první místo na světě v boji proti klimatickým změnám. Parlament neselhal a můžeme tedy na příští summit o klimatu přijet s tím, že my jsme své splnili. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Poznámka eh, procedurální. Ano, máme hlasování. Deset eh, desatero hlasování. Mohl bych zdvořile požádat zpravodaje. Není nutné tady přednášet cenu, jako kdybyste vyhrali eh, Oscara a zmiňovat všechny, eh, kdo se na tom podíleli. Ano, já vím, že všichni tvrdě pracovali, ale mohli bychom se soustředit jenom na to hlasování. Děkuji, děkuji vám. tak ano, možná to je taková eh, cena udělení Oscara, eh, tak to se na to díváme, na to, co děláme. Možná to není správné, mm, ano, ale tak eh, co s tím? Takže podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, prosím. Ano, žádné ceny k předání už nemáme. Takže můžeme hlasovat. Eh, hlasujeme o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání podle článku 69F. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Máme jednoho poslance z SD navíc. Teď je to v pořádku velká většina, děkuji mnohokrát. Schválili jsme to a víme, že toto hlasování se bude ještě opakovat na plenárce po prázdninách, to je jasné. Something like short break in our... Dobře, tak to je Eh, přestávka po té tvrdé práci, nebylo to nic vzrušujícího, bylo to fantastické, ale nic vzrušujícího a eh, nyní budeme mít eh, velmi obsažné hlasování, prosím, buďte na to připraveni. Náš zpravodaj Jakob Dalunde, výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Máme tady velmi dlouhé hlasování. Bude to nějakou dobu trvat. Začněme. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10. E, to byl kompromis H. 1, 3, 2, pozměňovací návrh protože o kompromisech se bude také hlasovat. Takže 103.2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10, jmenovité hlasování, elektronické hlasování, protože to musíme prověřit. Kompromis 10. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že pokračujeme okamžitě s pozměňovacím návrhem 17 a pozměňovací návrh 4 dohromady. Kdo je pro? Já na vás e, počkám. 17 a 4. 17 a 4 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 154 a 156 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. V případě zamítnutí hlasujeme o 155C. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Tentokrát. A nyní kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit, protože to bylo těsně. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Hlasujeme elektronicky. Kompromis 9. Kompromis 9 a končím hlasování. Přijato. A nyní 177, 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, prověříme, 179. Končím hlasování. Zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a dva pozměňovací návrhy dohromady. 20 a 182 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, prověříme to. Dva pozměňovací návrhy. A končím hlasování. Zamítnuto 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři pozměňovací návrhy dohromady 21, 184, 11 a 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, to je 185, 185, končím hlasování, zamítnuto, dva pozměňovací návrhy, 186, 187, kde je pro, proti, prověříme to, dva pozměňovací návrhy, prověříme Oba dva pozměňovací návrhy. Končím hlasování. Zamítnuto. Dva pozměňovací návrhy. 189, 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dva pozměňovací návrhy 191, 192 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Není to jasné. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dva pozměňovací návrhy, 206 a 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 pro, Proti? Zdrželi se? Prověříme to. Končím hlasování. Přijato. Tři pozměňovací návrhy, 23, 29, první část a 12 pro, proti, Prověříme to ještě jednou. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyři pozněvací návrhy. E, máme čtyři pozněvací návrhy. Kdo je pro? Proti? Musíme to prověřit. Omlouvám se. A končím hlasování. Zamítnuto. 217 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 220 pro, proti, zdrželi se, přijato. Všechny dohromady. Šest odpadají. Šest z nich odpadá. A nyní 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 225 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 4 pro, proti, prověříme to, tento kompromis, prověříme to, kompromis 4, končím hlasování. Zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 228 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se. 229, prověříme to, druhou část. 229, druhá část. A končím hlasování. Zamítnuto. 230 pro. Proti. Prověříme to. 230. Končím hlasování. Zamítnuto. 231 pro. Proti. 231 pro. Pro. Proti? Zdrželi se? Prověříme to. To b... Dobře, tak to bylo to tež, to bylo zamítnuto. Omlouvám se, 230 a 231 jsou totožné a jsou tedy zamítnuty. 232 pro, proti Zdrželi se zamítnuto. Ano, měl jste pravdu, nehlasujeme o 232. 233 pro, proti, 233 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, prověříme to. 240. Končím hlasování. Přijato. Čtyři pozměňovací návrhy 241, 200 eh, a 102, eh, 103 pro, proti. Prověříme to. Pět pozměňovacích návrhů které, o kterých hlasujeme společně. Končím hlasování. Zamítnuto. Tři pozměňovací návrhy 244, 245 a 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 247 pro, proti, Prověříme to. 247, 247. Končím hlasování. Zamítnuto. 248 pro, proti, zdrželi se, nevidím ruce, nikdo se nemůže rozhodnout, budeme hlasovat elektronicky, 248. 248. Končím hlasování. Přijato. Možná byste měli e, změnit eh, ruku. Hlasujte jinou ruku, aby vás nebolela. Tak se lépe hlasuje. Protože nás čeká ještě hodina. 249 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti. Prověříme to. Kompromis. Musíme prověřit kompromis 5. Končím hlasování. Přijato. 257 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, prověříme to. 258. 258. Končím hlasování. Přijato. 259 pro. Proti. Prověříme to. To bylo velmi těsné. 259. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. 260 pro, proti, zdrželi se, přijato. 267 to je neobvyklá situace, a 268 dohromady pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6. Elektronicky, prosím. Budeme hlasovat elektronicky. Kompromis 6. Končím hlasování. Přijato. 269 pro, proti, zdrželi se a prověříme to. Končím hlasování. Přijato tentokrát. A nyní 271 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 275 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, prověříme to. 27. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11. To bylo kompromis 11 nebyl přijat, tak kompromis 12 odpadá. A není kompromis 7. A budeme hlasovat elektronicky. Kompromis 7. Končím hlasování. Přijato. 282 pro, proti, prověříme to elektronicky, 282 elektronicky prověříme a končím hlasování. Zamítnuto. 284 pro, proti, Zdrželi se? Nikdo nechce zvednout ruku, tak to musíme prověřit. 284. 284. Končím hlasování. Zamítnuto. 285 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, prosím. Prověříme. 285. Končím hlasování. Zamítnuto. 286 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A stejná většina. Zamítnuto. A nyní dva pozměňovací návrhy. 287, 96 pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme to. Dvě, máme dva pozměvací návrhy. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 290 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30, 31 dohromady pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, tady nevím, 32. 32, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní tady máme několik pozměňovacích návrhů, dohromady jejich 8, 200 až do 114. 8 pozměňovacích návrhů dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A potom máme 6 pozměňovacích návrhů dohromady. 33 až 36 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A pět pozměňovacích návrhů dohromady, ale všechny odpadají, protože pozměňovací návrhy 152 až 154 eh, až 156 nebyly přijaty, ani ne 187. Takže 3 až 9, 3, eh, 3, 2, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 339, 331 pro, proti, prověříme to, 331, 331. Končím hlasování. Přijato. 331. A nyní jdeme přímo. Máme sedm pozměňovacích návrhů. 355 až 367. Všechny odpadají, eh, protože 154 a 156 a 177 nebyly přijaty. A nyní další pozměňovací návrh 362. 362 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Omlouvám se, 362, končím hlasování. Zamítnuto. 364 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 370 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 374 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43, 44 dohromady pro, proti, zdrželi se, Prověříme to. Dva pozměňovací návrhy. Končím hlasování. Přijato 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 47 pro, proti, zdrželi se, přijato 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51, 52, 53 odpadají. A nyní trojka pro, proti, zdrželi se přijato, 59, 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61 62 odpadají. 60 bylo mi řečeno, že musíme hlasovat o 61 a 62. Hlasujeme o pozměňovacích návrzích. Možná pan uh, zpravodaj by mohl něco říci. 61. Hlasujeme o 61. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 62 odpadá, 60 pro, proti, zdrželi se, přijato, 63 pro, proti, zdrželi se, přijato, 65 pro, proti, zdrželi se, přijato, 68 pro, proti, zdrželi se, přijato, 71 odpadá, eh, stejné pravidlo jako minulé, 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, šestka a 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se, prověříme to, 74. 74. A končím hlasování. Zamítnuto 76 pro, proti, zdrželi se. Přijato 77 pro, proti, zdrželi se. Přijato 78 pro, proti, zdrželi se. Přijato 80 pro, proti, zdrželi se, 80, prověříme to, 80, vy za SAD jste vůbec hlasoval. 80, ano, to bude pravděpodobně ano. Musíte, zvi, musíte zvednout ruku, prosím, udělejte to. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 a 83 a 7 odpadají. Stejné pravidlo. Máme eh, tři totožné změny. 8, 86, 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto čtyři pozměňovací návrhy 9 až 91. Pro? Proti? Prověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. devadesát tři pro, proti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 zdrželi se, prověříme to 118. Končím hlasování. Přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A procedurální námitka pan zpravodaj před závěrečným hlasováním. Pan Dalunde. Ano, Děkuji, pane eh, předsedo. Jménem stínového eh, zpravodaje bych chtěl eh, požádat o čas na diskuzi v rámci frakce, protože to je komplikované hlasování. Uh, thank you very much. Děkuji. Máme tedy dvouminutovou přestávku. Dvouminutovou uh, přestávku, tak jak je to obvykle před závěrečným hlasováním, pokud eh, o to požádá nějaká politická frakce. Omlouvám se, já jsem si opravdu už musel objednat pro sebe kávu, protože jinak bych snad ani nemohl pokračovat. Nebo pro vás, pro všechny, ano? Dobře, tak příště. Příště uděláme další přestávku. Budeme tedy hlasovat. Závěrečné hlasování. Závěrečné hlasování. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Final vote. Roll. Jmenovité hlasování zpráva Jakopa Dalunde. Končím hlasování. Končím hlasování. Rejected. Ah, uh, Uh, thank you very much. Takže zamítnu to. Děkuji mnohokrát, milí přátelé, a pojďme dál. Další zpráva návrh zprávy paní zpravodajka Rebecca Harms. Milí přátelé, chci vás upozornit, nemáme moc času. Přesně ve 12.30 tlumočníci končí svoji práci a mají takové prohlášení, které chtěli přednést. Takže pokud si přejete, tlumočníci mají prostor. Dnes je 36. den, kdy probíhá procesní akce proti nevyváženým a nespravedlivým pracovním podmínkám tlumočníků jednostranně zavedeným administrativem EPS. politováním oznamujeme, že tlumočení skončí přesně ve 12.30. Děkujeme za pochopení. Uh, Takže ještě jednou opakuji, říká pan předseda, úplně přesně ve 12.30 končíme. Nemáme mnoho času a máme hodně hlasování. Nevím, jestli to zvládneme, pokusíme se. Děkuji mnohokrát za spolupráci. Paní poslankyně Rebecca Harms, program Evropského společenství pro atomovou energii, pro výzkum a odbornou přípravu 2019-2020, pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 in favor, against, abstention. Eh, zamítnuto. 132, 133. Kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Dva návrhy, protože 131 bylo staženo. Takže hlasujeme, končím hlasování. Děkuji. Přijato. 137. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 18 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 135 pro. Proti. Ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 138 pro, proti, zdrželi se přijato 139 pro, proti, zdrželi se přijato 21 pro, proti, zdrželi se přijato 21 1, 4, 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 22. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 143. Pro? Proti? Zdrželi se. Takže 143. Končím hlasování. Rejected one. four two. Four two. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 145. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 146. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 146. Končím hlasování. zamítnuto. A teď bude dílčí hlasování 147 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Část dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Druhá část ověříme. A končím hlasování. zamítnuto 149 pro, proti, zdrželi se přijato, 148 pro, proti, zdrželi se přijato, 150 pro, proti, ověříme. 150, 150, 150, ověřujeme. Končím hlasování. 151 přijat. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 152 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 153 pro, proti, zdrželi se za přijato, 154 pro, proti, zdrželi se přijato, 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 155 pro, proti. Tak prosím, ověříme 155. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 a 158 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 161 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 159 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 160 pro, proti. Ověříme. Ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto zcela jasnou většinou. 162 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 163, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 164 pro, proti zdrželi se přijato, 165 pro, proti, zdrželi se, uvěříme 165, 165. Končím hlasování. a je to zamítnuto. 166, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se. Není to zřejmé, takže ověříme 167. Končím hlasování. Zamítnuto. 168. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 169 pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 170 pro? Proti? Drželi se přijato. 171 pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 172 pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 173 pro? proti. Ověříme. 173 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 a 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 a 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 a 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 a 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti. Ověříme, ověříme. osmdesát Končím hlasování. Třicet čtyři. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 184. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 185. Pro? Proti? Zdrželi se? Sto osmdesát pět. Zamítnuto 186 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 187 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 188 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 38 a 189 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 190 pro, proti, zdrželi se, přijato. A pojďme k 39. 39 je pro, proti, zdrželi se, při, zamítnuto. 193 při, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 a 194, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 a 195 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 a 196 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 a 190, 47 a 198, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 a 199 pro, Proti? Tak to ověříme. Ověříme. 49 a 199. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 50 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 200 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti Zdrželi se. Přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 202, ověříme. Končím hlasování. A je to přijato. Velmi těsně. 203 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 a 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, Drželi se. Zamítnuto. 206. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 57 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 207 pro. Proti. Ověříme. 207. 207 ověříme. Končím hlasování. Přijato 208. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 58 a 209. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59 a 210. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 60 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 61 a 211. To je opravdu silný tým. Rebecca Harms a kolega Tamburáno. Takže ještě jednou. 61, 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 62 a 212 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 212 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 66, 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64, 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 68, 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70 pro, proti, ověříme. 70 ověříme. Končím hlasování. A je to hm, zamítnuto. 71 dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se To, Část dvě. Část dvě odpadá, protože ty předchozí věci nebyly přijaty. Stejně tak 72. 73 kolegové, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76 pro, proti. 76 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 76. A končím hlasování. Sedmdesát čtyřka pro proti, zdrželi se. 74. Hlasujeme o 74. Končím hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 79. Pro? Proti? zdrželi se a ověříme. 79 nebyla jasná. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 82 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 3 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 83 pro, proti 83 ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto 84 pro, proti, zdrželi se a je to přijato. 85, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 takže teď 87 bylo přijato, 88 odpadá, takže 89 pro, 89 pro, proti, osmdesát osm, osmdesát devět, osmdesát devět, já jsem říkal 89, říká pan předseda. Já jsem říkal, že 89. Budeme hlasovat. 89. Souhlasíte? Je stažená? To jsme nevěděli. Takže 89, paní Moody a Balčitis, staženo. Aha, takže to nebudeme o tom hlasovat. Takže 90. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 90. Ověříme 90. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 91, 92 pro, proti, strželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 94, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 95, Takže ověříme. Ověříme 94. Byl jsem požádán, abychom ověřili 94. Končím hlasování a je to zamítnuto. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 96. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7 a 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, přijato. Takže teď půjdeme k osmičce. Číslo 8 a 102 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 a 103 pro, proti, Drželi se zamítnuto, 104, kdo je pro, proti, zdrželi se a je to zamítnuto. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 106, kdo je pro, proti, tak to nevím. 106. Zopakujeme elektronicky. Elektronické hlasování. Končím. Přijato. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 10 a 106 společně. Pro, proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 110, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 109 pro, proti, zdrželi se. Přijato 111 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 112 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 113, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 115, kdo je pro, proti, zdrželi se a přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117, kdo je pro, proti. A ověříme. 117 ověříme. Končím hlasování. A jasně přijato 118, kdo je pro, proti, zamítnuto 119 pro, proti, zdrželi se, přijato 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 120, kdo je pro? Proti? Ověříme. 120. 120. Končím hlasování. A je to přijato. 121, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 122 pro? Proti? zdrželi se a je to zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se přijato. 124 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 a 125, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 a 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, uvěříme. One, two, seven. 127. Končím hlasování. Zamítnuto 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto 128. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto 129. Pro proti, zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování o návrhu zprávy ve změní pozměňovacích návrhů. Jmenovité hlasování zahajuji nyní a jmenovité hlasování končím a je to schváleno. Takže gratuluji paní zpravodajce za úspěch u této zprávy Nebylo to. Chcete něco říct? Vy jste, Jeří, vždy velmi zdvořilý. Já mám pocit, že to je úplně nukleární katastrofa. Well, uh, uh, uh, I am the organizer, you understand? I am the organizer. What could... Já jsem to nezorganizoval. Co s tím mohu dělat? Dobře, tak prostě většina se jasně rozhodla, ale pro mě je to úplná katastrofa, ale uvidíme později, jak se to všechno bude vyvíjet v té jaderné oblasti. Uh, well, as usual, in the European Union... Jako obvykle v Evropské unii se neschodneme na mnoha věcech, ale nakonec demokratická pravidla zvítězí a myslím si, že v tomto případě, Rebeko, omlouvám se, je to eh, demokratický výsledek. Musíme hájit demokracii, to dobře víš a budeme tedy pokračovat dál. Pan Stislav Krasnodebsky eh, má návrh stanoviska k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Je čas jednat. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se Přijato. Kompromis 2 pro. Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. ještě 16 pro. Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 3 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 24 pro. Proti zdrželi se. Ověříme 24.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 proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování, jmenovitě, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Drtivá většina. Blahopřejeme panu zpravodaji i všem stínovým zpravodajům. Děkuji za eh, krátké stanovisko. A nyní další zpráva Jens Gajer. Eh, to jsou změny rozpočtových položek v souhrném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019. Všechny odděly velice důležité. Musíme se to pokusit dokončit do 12.30, přátelé. 210 pro, proti, zdrželi se, přijato. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 212 pro, proti, ověříme, 212. Končím hlasování. Zamítnuto celkem jasně. Omlouvám se. Pětka pro. Proti zdrželi se přijato. 213 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 200, to bylo společně s 214. To jsou totožné návrhy. 8 pro. Proti zdrželi se přijato. 215 pro. Proti zdrželi se přijato. 216 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 217 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 218 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 219 a 220 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 221 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasování en bloc. o osmi návrzích. Mám blok od 76 do 83 pro. Proti zdrželi se přijato. 224 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 86 pro. Proti zdrželi se přijato. 225 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 87 pro proti, zdrželi se přijato 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď tři návrhy 138 až 143 pro, proti, zdrželi se přijato 227 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 168 pro, proti, zdrželi se přijato 100 Tři návrhy, další blok pro, proti, zdrželi se, přijato, 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 179 pro, proti, zdrželi se, přijato, 229 pro, proti, zdrželi se, přijato, ale prosím, ověříme, to nebylo to úplně jasné, 229. Končím hlasování. Zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 230 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, přijato. 233 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se Přijato. Teď blok 1. Je to první blok, zhruba 10 pozměňovacích návrhů dohromady pro, proti zdrželi se přijato. Blok číslo 2, to je mnohem více návrhů, na deseti stránkách pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 235 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 236 pro, proti, zdrželi se, přijato, 237 pro, proti, zdrželi se, přijato 238 pro, proti, zdrželi se, přijato 239 pro, proti, zdrželi se, přijato 240 spolu s ústním pozměňovacím návrhem pana Ehlera pro, proti, zdrželi se, přijato 241 pro, proti, zdrželi se přijato 242 pro, proti, zdrželi se přijato 243 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 244 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 245 pro, proti, zdrželi se Ověříme. Kolegové z SD, vy vůbec nehlasujete. Pan Zorinho a pan Zanonato hlasovali ještě před několika minutami, ale teď s tím nějak skončili. Nikdo se nezvedá ruce. Pane Korombaševe, vy taky nehlasujete. Takže 245, elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 247 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 248 pro, proti, zdrželi se přijato. 249 pro, proti, zdrželi se přijato. 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 257 pro, 257 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 258 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 259 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 260 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 261 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 262 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 264 pro, proti, zdrželi se, přijato, 264 přijato, 265 pro, proti, zdrželi se, přijato, 267 spolu, ne, tak 267, to je celé, pro, proti, zdrželi se, při, přijato, 268 pro, proti, zdrželi se, přijato. 270 pro, proti, zdrželi se, přijato. 271 pro, proti, zdrželi se, přijato. 272 pro, proti, zdrželi se, přijato. 273 pro, proti, zdrželi se přijato, 275 pro, proti, zdrželi se přijato rovněž. Tak to je skvělé, protože tím jsme skončili jedno důležité hlasování, to je rozpočet na příští rok. A paní Sakorafa, zpravodajka, nařízení o společných ustanovení o evropských fondech pokud jde o podporu strukturálních reform. Hlasování eh, návrhu 1 jmenovitě velice důležité. Odmítnutí návrhu komise. Jedná se o odmítnutí návrhu komise. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování velmi důležité. A končím hlasování. Takže jedná se o odmítnutí návrhu komise, to je tedy, teď bude tedy závěrečné hlasování, protože u této zprávy nebudeme hlasovat o něčem dalším. Takže poslední dva. Naším zpravodajem je Live Viering. Hodnocení zdravotnických technologií a změna směrnice. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak to ověříme. Padesát čtyři. 54. Končím hlasování.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 Přijato 65 pro, proti, tak to ověříme. 65. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti zdrželi se přijato, 68 pro, proti zdrželi se přijato, 69 pro, proti, zdrželi se, přijato 70 pro, proti, zdrželi se, přijato 71 pro, proti, zdrželi se, přijato 72 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 12 pro, proti, musíme ověřit, kompromis 12. Končím hlasování. Přijato. 79 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 83 pro. Takže ověříme kompromis 14. Dobrý nápad to ověřit, končím hlasování. Přijato ne velká většina, 83 pro, proti, drželi se přijato, 84 pro, proti, ověříme, 83, 80, 84. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15. Pro proti, zdrželi se přijato, 86 pro, proti, zamítnuto, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 91 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnu 92 pro, proti, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, ověříme 102. Končím hlasování. Zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnout, 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se přijato 109 pro, proti, zdrželi se přijato 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 111 pro, proti, zdrželi se, ověříme 111. Končím hlasování. Zamítnuto. 112 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 20 pro. Proti zdrželi se přijato. 14 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 115 pro. Proti. Ověříme 115. 115. Končím hlasování. Zamítnuto 116 pro, proti zdrželi se přijato 117 pro, proti zdrželi se přijato 15 pro, proti zdrželi se přijato kompromis 22 pro, proti zdrželi se přijato 17 pro, proti zdrželi se zamítnuto 120 pro, proti zdrželi se přijato. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 122 pro, proti. Ověříme 122. Ověříme 122. Končím hlasování. Zamítnuto. 123 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, ověříme 124. Končím hlasování. Přijato. 125 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 23 pro, proti zdrželi se přijato. 24a kompromis elektronicky kompromis 24a. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, Ověříme to také elektronicky. Nejsem si jist. Končím hlasování. Přijato. 131 pro, proti, ověříme 131. Končím hlasování. Zamítnuto. 132 pro, proti. 132. Pane předsedo, měli bychom eh, ukončit vzhledem k právům tlumočníků. Eh, nebudeme, nestihneme to tak, abychom neměli eh, bez nich pokračovat. Jde o obhajobu demokracie pokud budeme pokračovat přes 12.30, tak to bude velice špatný příklad pro společnost. Já tady nezůstanu každopádně. Ještě 12.29 a ne 12.30. Omlouvám se. Za minutku nebo dvě můžete mít takovou poznámku a můžeme ukončit, ale nikoli teď. Vy jste nám připravila o jednu minutu. Omlouvám se.